Dámy a pánové, milí kolegové, národní poslanci i europoslanci, mám tu čest a radost jako předseda rozpočtového výboru v Evropském parlamentu a jako bývalý francouzský poslanec vás přivítat na této části jednání věnované rozpočtové politice a účinnosti rozpočtové koordinace, které spolupředsedám s kolegou Petrem Duisenbergem, předsedou rozpočtového výboru eh, poslanecké sněmovny Nizozemska. Děkuji panu Pieru Moskovisimu, komisaři pro ekonomické a finanční záležitosti, pro fiskalitu a daně. Děkuji mu za to, že souhlasil s touto výměnou názoru. Toto, tato druhá část našeho meziparlamentního jednání bude věnována mechanismu a postupům, které jsou používány v našich členských státech, abychom zajistili rozpočtovou koordinaci. A budeme se zabývat také úlohou parlamentu. Budeme se snažit eh, zkoumat možnosti zdokonalení, jako jsou rozpočtové rady, případné vytvoření mechanismu rozpočtové stabilizace pro eurozónu, tak jak je to uvedeno ve zprávě pěti předsedů nazvané doplnit eh, ekonomickou a měnovou unii Evropy. Kolegové, musíme konstatovat, že dnes Evropská unie nemá hospodářskou politiku, kromě součtu národních ekonomických politik a scházejí zde synergie mezi měnovou politikou a rozpočtovou politikou. Domnívám se tedy, že je naléhavé vytvořit vlastní rozpočet eurozóny, abychom bojovali proti asymetrickým nárazům a odměnili snahy o reformy v jednotlivých členských státech eurozóny. Evropský mechanismus stability by mohl být zárodkem takového nástroje. Je to eh, vlastně rozdělení předlužení. A mechanismus eh, ekonomické stability, který existuje v každém státu eurozóny, z závazky pro upisování půjček, takový mechanismus je vlastně mimo dohled parlamentu, ani ze strany národních parlamentů, ani ze strany Evropského parlamentu. Osobně chci říci, že bychom mohli zdokonalit tyto postupy, kdybychom měli ministra na plný úvazek, který by měl na starosti euroskupinu a také by to zřejmě chtělo eh, konferenci podle článku 13 a eh, určitou, určitá, určitý odbor ministerstva financí. A tam by byl zastoupen i Evropský parlament a Národní parlament. To jsou mé osobní poznámky Myslí, myslím, že článek 13 fiskál kompaktu nabízí možnosti, které bychom mohli eh, dále zkoumat s větší odvahou, než tomu je dnes. Těším se na vystoupení řečníků a také na vaše reakce. Chtěl bych upřesnit, že se pokusíme nalézt eh, rovnováhu v diskusi a tudíž eh, řečníci omezí svá vystoupení, je-li to možné, na dvě minuty. předseda Duisenberg bude předsedat eh, výměně názoru a nyní bych chtěl dát slovo komisaři Moskovisimu pro úvodní vystoupení, které by nemuselo přesáhnout 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Nepřekročím 10 minut. Dámy a pánové, vážení poslanci, děkuji, že mě přijímáte opět. Byl jsem zde včera na, jsem rád, že jsem na tomto druhém dni parlamentního jednání, kdy se zaměřujeme na rozpočtové a ekonomické otázky. Včera jsem zde řekl, že naše priority v rámci evropského semestru byly trojí investice, strukturální reformy a rozpočtová odpovědnost. A e, chtěl bych se podrobněji vrátit této třetí otázce. Mé sdělení je jednoduché. Rozpočtová odpovědnost je i nadále prioritou na evropské úrovni, ale musíme ji používat bez rozporu s růstem. A národní parlamenty mají klíčovou úlohu, aby k tomu došlo. Je klíčové, aby v parlamentu, a já jsem byl poslancem Národního parlamentu, abychom plně vzali v úvahu evropskou dimenzi při uplatňování těch pravomocí, které máme v této oblasti. Koordinace je podle evropské logiky ale nesporně zaměření a, ekonom- a politické přivlastnění si toho procesu je do značné míry záležitostí národních parlamentů. A proto je důležité, abychom si rozuměli a abychom vedli dialog jako dnes. Proč je koordinace důležitá? Proč? Z jednoduchého důvodu. Ekonomické systémy členských států a zejména v eurozóně jsou bez zbytku propojeny. Krize nám to sdělila, ale konec krize nekončí tuto realitu. Pokud je o koordinaci, bych chtěl připomenout některé body, abychom si lépe rozuměli. Rozpočtová odpovědnost je a musí zůstat pilířem ekonomické politiky v Evropě. Je to zásada, která je klíčová a po světě, ve světě po krizi jsem komisařem, který má na starosti ekonomické záležitosti a celní a daňovou unii. A já jsem prosazoval pravidla rozpočtové odpovědnosti a tato zásada rozpočtové udržitelnosti je, je zásadou nejen tedy formální, ale skutečnou. A to se týká také mezigenerační spravedlnosti. Je třeba říci, že jsme svědky stárnutí populace a zvyšování příslušných nákladů. A jde o to, abychom našli správnou rovnováhu mezi středně a krátkodobým, mezi absolutní nezbytností narovnat účty a potřebou umocnit ekonomické oživení, které potřebujeme. To znamená nalézt správné kompromisy, zejména v rámci evropského semestru. A o tom jsme dlouze hovořili včera. Pro některé členské státy to znamená vytvář, uplatnit strukturální reformy, které podpoří růst a krátkodobě a také podpoří dlouhodobě rozpočtovou udržitelnost. A tím se dostávám k návaznosti na koordinaci. Rozpočtová odpovědnost znamená rozvíjet globální vizi eurozóny. V některých zemích mohou existovat deficity u investic a existuje rozpočtová marže, abychom to napravili. A někde ty marže jsou příliš slabé a jsou vyčerpány prioritami, které jsou příliš početné nebo nekonzistentní se zbytkem eurozóny. Takže je třeba eh, uvažovat o korekci těchto nerovnovách dopředu a mít globální přehled. O eurozóně my příliš často uvažujeme po jednotlivých zemích. Takže v hrubých rysech to jsou některé základní pohledy, které je třeba mít na paměti, než se zabýváme rozpočtovou problematikou. Vy znáte rámec, v němž probíhají diskuse o rozpočtu a rozpočtové odpovědnosti. Od Lisabonské smlouvy členské státy musí koordinovat eh, roz, ekonomickou rozpočtovou pakt stability a růstu, poskytuje rámec – pro tuto koordinaci a rozpočtová smlouva Fiscal Compact v angličtině je mezivládní a má posílit některé aspekty této koordinace. Jak pak, tak rozpočtová, rozpočtová smlouva obsahuje povinnosti pro členské státy. A zde bych nemohl popřít, že přechod na nový rámec řízení s evropskou legislativou, která vznikla při krizi, tedy takzvaný six-pack a two-pack, změnili harmonogram a částečně posunuli těžiště u rozpočtové politiky. V současnosti jsme v eurozóně v modelu koordinace ex ante u národních rozpočtových politik, to znamená, že návrh rozpočtu, který je předkládán na podzim, zapadá do jednání, které probíhá v Bruselu ještě předtím s komisí a s dalšími členy eurozóny a Evropská unie má významné pravomoci a teoreticky, a nedávno jsme o tom ještě jednali u jednoho členského státu, můžeme žádat zemi, aby znovu předložila nový rozpočet, což znamená vlastně zamítnutí rozpočtu v té fázi předběžného návrhu. A to je mechanismus, který má za cíl ten rozpočtový mechanismus změnit. Národní parlamenty sehrávají klíčovou úlohu zejména v kontextu rozpočtové odpovědnosti, o které jsem mluvil. A tato úloha je trojí. Za prvé, národní parlamenty přispívají k zajištění toho, aby rozpočty byly udržitelné. A v souladu s evropským rámcem existují pravidla, existují kritéria, které je třeba dodržet. A také je třeba zajistit efektivitu rozpočtové politiky. Politický konsenzus, který předpokládá národní cíle. A to je výsledkem eh, informované diskuse o vyvažování v eh, národních parlamentech. A tady nesporně má tuto pravomoc Národní parlament a nikdo jiný. Národní parlamenty konečně jsou ručiteli za národní rozpočtovou důvěryhodnost oproti partnerům. Oni musí zajistit, že vláda bude dodržovat eh, závazky z Bruselu. Je to významná politická kontrola a určitá ekonomická spoluodpovědnost, která se vyvíjí. Zapojení parlamentu do národního finančního programování je důležitá zejména pro koordinaci v rámci Evropské unie. Pokud tato národní koordinace podmiňuje programy stability a konvergence, které jsou předkládány v rámci evropského semestru. A vy víte, že pakt stability a růstu vyžaduje, aby každý program obsahoval informace, které naznačují, zda rozpočet byl předložen Národnímu parlamentu, zda ji parlament schválil, zda bylo možné jednat i o minulém programu anebo o jiných doporučeních rady. To znamená, že pro členské státy eurozóny koordinace v rámci Evropské unie se uplatňuje také při vypracování ročního rozpočtu v souladu s předkládáním návrhu rozpočtu. A tady národní parlamenty mají zásadní odpovědnost v zohlednění stanoviska komise k návrhu rozpočtu při schvalování rozpočtového zákona. A jim to přeji známo. A finanční komise předkládá stanovisko. Komise se neskládá, ne, neskrývá před e, národní realitou v Bruselu. Pokud chcete výměnu názoru, tak využívejte tuto možnost e, dialogu s Evropskou komisí. A máme příliš málo možností eh, přestupovat před národní parlamenty a vést tuto hlubší diskusi, kterou bych si přál. Pokud je rozpočtová koordinace důležitá, a tady odpovídám Jeanu Artui, musíme překročit tento rámec. To je sdělení předsedy Junkra v rámci zprávy pěti předsedů i z, z projevu při předkládání zprávy o stavu Unie. Ekonomická měnová unie požaduje, aby mohla správně fungovat, i fiskální kapacitu, která bude společná. A já jsem přesvědčen o tom již dlouho, i když jsem měl jinou funkci, měl jsem možnost eh, o tom již jednat. Krize ukázala nedostatek centrálního rozpočtového orgánu. Na rozdíl od vyspělých ekonomik, hovořili jsme o Spojených státech, významné opodstatnění pro vytvoření rozpočtu eurozóny a také ministerstva financí eh, eurozóny, to by byla rozpočtová tvář Unie. To ministerstvo financí by zahrnulo společnou rozpočtovou politiku a také by se starala o obecné, o společné blaho, které představuje tedy rozpočtová politika. Pokud existuje rozpočet, pokud existuje ministerstvo financí, tak musí také Eh, existovat politická reprezentace. Jednoho dne musí tedy existovat minister financí eurozóny. Má být členem rady, má být eh, členem Evropské komise, mám svůj názor, mám ho dlouho. Měl jsem ho, když jsem byl členem rady. Měl by být členem rady i komise. A druhá věc, je třeba, aby parlamenty, Evropský parlament a národní parlamenty se vlastně společně dohodly na demokratické kontrole. Takže jsme si poměrně blízko, pane předsedo, a já velmi rád budu o tom jednat. E, tolik tedy několik slov obecného zaramoj a skončím jednoduchým e, komentářem. Komise je zásadním partnerem, ale není to proces vynucený z hora. Já plně respektuji výsady národních parlamentů. Je třeba je využít a tato koordinace není nějakým útokem na svrchovanost národních parlamentů a jednotlivých států. My vás vyzýváme to, co se děje dnes a co by mělo být systematičtější zítra, tedy dialog a sdílení rozhodování. Děkuji, pane komisaři. Představa o suverenitě a svrchovanosti, která, aby byla účinná, musí být sdílená. A nyní má slovo pan Francesco Boccia, předseda rozpočtového výboru a výboru pro plánování a státní pokladnu. Pane předsedo, prosím. Grazie, prezidente. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nastínil jste určitý rámec. A nyní bychom se v něm měli pohybovat a dívám-li se na situaci z italského pohledu, mohu říci, že byla stoprocentně sladěna s zásadami hospodářské zprávy. Nikoli pouze z pohledu časových milníků, ale rovněž i vodítek a doporučení. Rád bych všem připomenul, že v průběhu hospodářské krize tedy v období 2008 až 2015 prošla Itálie opravdu důkladnými rozpočtovými reformami. Počínaje ustanovením fiskální rady přes zavedení nových pravidel pro účetnictví. V roce 2009 byly navrženy, v roce 2011 vstoupily v platnost a posléze se povinnost vyváženého rozpočtu stala právním závazkem. Máme rovněž mechanismy s podporou všech poslanců pro fiskální radu a vše musí být podporováno nejméně třetinou členů fiskální rady. Tedy eh, to, co zde bylo ustanoveno, musí být pak přehlasováno italským parlamentem a odborníci, kteří jsou členy fiskální rady, musí být zvoleni nejdříve. Techničtí experti se pak názorově staví eh, k tomu, s čím přichází eh, komise. Parlament se účastní všech etap, od počínaje plánováním přes nastavení zákonů, které mají podpořit vyvážený rozpočet, vyrovnaný rozpočet a například i pravidel pro státní dluh máme i kontroverze, totiž neustále střety keynesiánů s těmi, kteří jsou spíše pro škrty. Jsou tací, kteří tvrdí, že monetární unie například selhává. Je pravda, že krize byla velice zdlouhavá a v podstatě nejvážnější níž jsme se museli v posledních letech poprat a oživení je zatím spíše slabé. I to si musíme říci jasně. A proto je třeba brát v potaz, že eurozóna stále ještě má průměrně HDP, které je nižší než USA, nižší než Ehm, nově eh, vznikající ekonomiky a dokonce i nižší než v roce 2008. Proto zde máme více letá doporučení, která by na to měla nějak reagovat. A pak máme sociální aspekty, aspekty výrobní. Tam je třeba i závazná rozpočtová pravidla a v některých případech to znamená, že investice byly obětovány a v některých zemích to znamenalo hluboké dopady. Pak přišla komise s Junkrovým plánem což znamenalo doda- dodatečné investice. 315 miliard mohlo být zapojeno, 20 miliard záruk a s tím se italský parlament vypořádal, měli jsme usnesení, prohlasovali jsme je, odhlasovali jsme je, to nastínilo určitou cestovní mapu. Sice ne úplně přímo čarou cestu, ale přece jen cestu, které jsme se mohli vydat. A díky tomu bylo možné financovat i veřejné výdaje. Někteří jsou velkými optimisty u euroobligací. U nás jsme hovořili o obligacích pro financování veřejných eh, výdajů. Junckerův plán. No, tam máme dva orgány, které jsou zodpovědné za programové plánování a i za asistence Evropské centrální banky. Dále máme ještě mechanismus celoevropského řešení problému bank a systémové spolupráce. V některých eh, evropských zemích to znamenalo radikální zlepšení situace. Přebytek například v Německu, v Nizozemsku, ale i v Itálii. To zde zdůrazňuji, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by někdo mohl získat dojem, že to nestačí, že to dopadá úplně jinak a že e, se zlepšil pouze vývoz. Konkurenceschopnost se však rovněž zlepšit musí, protože makroekonomicky to bude velice významné a na závěr bych rád potrhl, že hospodářské oživení v Evropě už je rozhodně e, vnímáno a je možné e, jej dokázat. Máme například 15 miliard vývozního přebytku. A zároveň to ale znamená, že i v samotných členských zemích se záležitosti mění k lepšímu. E, v tří měsících e, budeme muset uzavřít e, rozpočtový plán, budeme v něm mít obsaženy i určité novinky, například doložka, záchraná doložka, kterou zapracujeme do tohoto rozpočtu. Mnohé se bude muset změnit i u mechanismů, které poté budou přispívat k rozpočtu a to se pak bude hovořit i v Bruselu. Hovořit o rozpočtu eurozóny zaznělo několikrát s financí, politickými představiteli a v Evropském parlamentu se snažíme si představit, jak by mohl vypadat rozpočet eurozóny. Výbory Ekon a rozpočtový výbor určili zpravodaj, je to tedy společná práce, Pervonš Beres za výbor Ekon a Reimer BG za rozpočtový výbor. Dostane slovo nejdříve paní Beres na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Tato diskuse, kterou dnes zahajujeme, je zásadní a současně nemůžeme eh, vlastně tu diskusi vést eh, ve vzduchoprázdnu. Eh, zahajujeme práci s Reimerem BG a máme pocit, že při jednání s, s panem Kraus, ať dopadne jakkoliv, bude mít dopad na debatu, kterou vedeme zde na jedné straně a na druhé straně nová výzva, na kterou naráží naše ekonomiky, a řada z nich v první linii jde o podmínky eh, týkající se přijímání uprchlíků. I to bude mít dopad eh, na diskusi, kterou jsme zahájili na základě odborných prací, které probíhají již dlouho. Zapadá to do harmonogramu, který je předem určen protože víme, že Evropská komise se zavázala předložit návrhy do konce roku. Evidentně eh, Evropská rada bez ohledu na výsledky toho, z toho, rady z tohoto týdne explicitně se vyjádří na toto téma také. A dozvěděli jsme se, že řada členských států, Francie a Německo, Německo a Francie, uvažují o předložení návrhu v tomto smyslu do konce roku taky. Důvody, proč jsme se do toho pustili, jsou jádrem problematiky, o které musíme jednat a stajíme se k tomu poměrně eh, originálně. Poprvé zpráva Evropského parlamentu se soustředí konkrétně na vhodnost vytvořit rozpočtovou kapacitu eurozóny. Jiní méně diplomaticky tomu říkají skutečný rozpočet eurozóny. A je to již po druhé, kdy rozpočtový výbor a výbor Ekon spolupracují a je tu vlastně spojitost obou problematik. Poprvé to bylo na téma Junckerův plán, který měl definovat nedostatky v oblasti investic na úrovni Evropské unie a my to považujeme za specifický nedostatek v eurozóně, protože follow-up, když ho tady vlastně definujeme, tak se týká obou výborů parlamentu. A proč tedy fungujeme právě konkrétně v, této, v tomto spojení? Často jsme o tom hovořili v Evropském parlamentu a stalo za to to prohloubit. A máte na stole pracovní dokument, který byl dokončen vlastně včera večer oběma spoluspravodaji a naznačuje, jak se pouštíme do této první rozpravy. Chceme, aby to bylo dostatečně promyšlené, ale chceme také pracovat v reálném čase, tedy na plénu v říjnu, aby práce Evropského parlamentu mohla být zahrnuta do činnosti dalších institucí. Nebudu zde dlouze připomínat eh, precedenty v této věci, ale než mě pan předseda přeruší, chtěla bych zdůraznit eh, důvody této diskuse, která je před námi. Protože pan komisař zmínil eh, principy solidarity a odpovědnosti a to se promítá v eurozóně právě do potřeby vytvořit tento rozpočet s trojí základní problematikou. Jak eh, odpovídat na symetrické či asymetrické nárazy, nedostat, na nedostatek investic a jak zajistit eh, skutečnou konvergenci ekonomik, aby bylo udržitelné fungování eurozóny. Děkuji za vaši tolerantnost. Já jsem vás nepřerušil. Pan Bege. Dámy a pánové, tento pracovní dokument, který jsme společně vypracovali, je první začátek složité práce mezi výborem pro hospodářství a měnu a mezi výborem EMPL. Když se na něj podíváme, tak se tedy eh, v tom dokumentu jedná o historické pozadí eh, s návrhy čtyřech a potom pěti předsedů a potom s různými vyjádřeními eh, z oblasti vědy, to ještě prohloubíme, v rámci dalších pracovních dokumentů a potom tam jsou otázky. My chceme odstartovat velmi otevřený proces a myslím, že i vy, kolegové z národních parlamentů, byste měli eh, tedy cítit to pozvání, vyzvání od nás se podílet na této práci. To je eh, náročné téma, které bychom společně měli vyřešit. A u tématu fiskální kapacity Eh, se jistě vyskytnou ti, kteří budou pro, budou také eh, ti, kteří jej zpočátku odmítnou a potom ti, kteří eh, budou nejprve velice zdráhavě opatrní a potom zdráhavě přistoupí na náš plán. Je asi dobře říci, že ten společný cíl musí spočívat v trvale udržitelném upevnění hospodářské a měnové unie. a v uplynulých letech se již mnohé povedlo. I přesto si nesmíme dělat iluze. Já vím, že i e, současné zvládnutí krize, a máme těch krizí více než jednu, že tím e, ta debata bude ještě komplikovanější, ale mimo společného řešení této aktuální výzvy máme zároveň i zodpovědnost za eh, vypracovávání eh, perspektiv, které nám trvale ukáží cestu do budoucnosti. Ale je také jasné, a to jsem bez iluzí, že bez Eh, společného solidárního zvládnutí uprchlické krize eh, bez eh, rozumného nastavení pojištění vkladů a bez toho, abychom si uvědomili, že doposud schválená pravidla a zákony nejsou dostatečně Eh, prováděny. Bez toho všeho by bylo budování kapacit velice obtížné. Všechno je vzájemně provázáno. Já se domnívám, že musíme zcela jasně říci, že eh, udržitelné upevnění hospodářské eh, a měnové unie nevylučuje změnu smluv a že k tomu patří i práce s rozpočtovými kapacitami. A u toho je pro mě zcela zásadní řada určitých principů. Jak jsme si řekl, cílem je jednotný trh, který bude konkurenceschopnější a který také bere v úvahu hospodářskou a sociální spolupráci a trvale bude e, posilovat model sociálního hospodářství, sociálního státu Evropy. A měnou je euro. A Znamená to, že země, které se eh, rozhodly, eh, že se k euru nepřipojí, nesmějí tempo eurozóny brzdit. brzdit. To je nepřekročitelná eh, hranice. My jsme také v parlamentu vyjednali finanční rámec a jednota rozpočtu je zcela zásadní. My musíme dbát na to, abychom zřídili celou řadu nejrůznějších externích fondů, na tom parlament pracuje, ale jednota eh, rozpočtu je zcela zásadní a také volání po vlastních prostředcích, které si ten název zaslouží. A eh, co se týče diskutovaných otázek, jak může taková kapacita vypadat, o jakých dimenzích zde vlastně hovoříme a s jakými rozhodovacími strukturami bychom toto všechno měli zajistit. Záruky kontrola eh, silnější parlamentarizace a o silnější parlamentarizaci eh, mluvím proto, eh, že po dlouhé noci šéfové států a vládce rozhodli, že vezmou 60 miliard euro na zárukách, aby prokázali schopnost Evropské unie jednat ale tím eh, došlo k porušení určitých principů rozpočtové politiky. Já si vzpomínám, že tehdy byl eh, Alan Alamasur eh, předsedou rozpočtového výboru a mnohé posléze se opravilo, ale 60 miliard euro nad hranicí vlastních prostředků a nad vlastně Eh, finanční eh, rámec, to by bývalo si vyžádalo i konzultaci s Evropským parlamentem a proto si myslím, že i parlamentarizace patří do této debaty. A konečně nezapomínejme, že fondy soudržnosti byly vytvořeny k tomu, eh, aby dovedly slabší země k euru. Takže ať už tedy tu kapacitu vytvoříme ve finančním rámci nebo mimo něj, musíme postupovat se speciálními vlastními prostředky a jaké jsou podmínky pro to, abychom dosáhli většiny to, že tuto kapacitu vůbec začneme budovat a také vyjasním, co je potřeba udělat pro stabilizaci a důvěryhodnost eurozóny, aby vůbec takováto cesta měla nějakou šanci na budoucnost. Děkuji. A nyní tady Peter Duisenberg bude řídit výměnu názoru. Děkuji a děkuji všem řečníkům za eh, jejich zajímavé úvodní projevy. Mám řadu žadatelů o slovo. Já bych nejprve dal slovo čtyřem řečníkům a potom zpátky panelu. Chci vás tedy Eh, také požádat, abyste při svých očát, eh, otázkách, abyste jasně řekli, komu je ta otázka položena. První pohovoří pan Diaz eh, z portugalského parlamentu. Dobrý den, pane předsedo. Děkuji řečníkům za úvodní projevy k druhému panelu byly velice zajímavé. Já chci poukázat na dvě věci. Za prvé, naše unie, naše společenství je založeno na cílech, jako je společný mír a rozvoj. Naším cílem není rozpočtová stabilita. My jsme vytvořili řadu nástrojů, jejichž cílem je kontrolovat a dolaďovat eh, rozpočty členských států, ale nemáme dostatek eh, no, nástrojů k vytvoření opravdového ekonomického rozvoje všech členských států, zvláště v eurozóně. Všichni víme, že vytvoření rozpočtových kapacit pro eurozónu je nezbytným nástrojem, máme-li uplatňovat politiky konvergence. Jedině tak můžeme zmírňovat či eliminovat asymetrické eh, šoky. Já chci poděkovat těm eh, poslancům Evropského parlamentu, kteří vytvořili ten informační dokument. Je velice užitečný. A eh, dále chci pohovořit o neustálém oddalování nástrojů, které by mohly pomoci vytvořit větší důvěru mezi veřejností a soukromými a, jinými a veřejnými financemi a veřejným dluhem. Hovořím o bankovní unii a kapitálové unii. Oddalování e, dokončení těchto balíčků e, vystavuje národní rozpočty nadměrným tlakům, protože ve finále to jsou národní rozpočty, které poskytnou více veřejných financí, více peněz a poskytnou i podněty pro soukromé investice. Fiskální politika v Evropské unii nesmí zapomínat na to, že země jsou na různém ekonom, stupni ekonomického vývoje a to vyžaduje různé hladiny investice. Potřebujeme veřejné investice, máli dojít ke skutečné invergenci. Děkuji, pane Diasi. Dále pohovoří pan von Appledorn eh, z Horní komory Nizozemského parlamentu. Děkuji, pane, parlament, eh, děkuji, pane předsedo. Ano, podobnou záležitostí se už zabýval zde pan Bakar, který vyjádřil obavy z nedostatku legitimity dalekosáhlých dopadů fiskálního kontaktu s čím máme ve skutečnosti dočinění. Eh, tady už italský kolega vypíchl skutečnost, že zásadní úchylka eh, fiskálního kompaktu je, že vytváří černou díru v srdci evropské zprávy. Já se obávám, že současné plány situaci ještě zhorší. Například eh, tvorba národních rad pro konkurenceschopnost, zároveň nazývá eh, tyto orgány nezávislými fiskálními radami. V Nizozemsku zde už pan Dijsselblum o tom hovořil, my už takový orgán máme či jeho obdobu a zde chci zdůraznit, že je důležité poučit se z našich zkušeností. Eh, tito lidé jsou široce respektováni za své zkušenosti a odborné znalosti. Jejich doporučení jsou však v oblasti tvorby politik z různých úhlů kritizovány. Někteří hovoří o tom, že je to vlastně takový outsiderský orgán, který se řídí makroekonomickými modely, které, které mají platit na 20 až 30 let, ale mnozí tvrdí, že to nedává příliš velký smysl. Pokud budeme mít takovéto nezávislé orgány ve všech unijních zemích a kombinujeme je s koncepcemi eh, zprávy pěti předsedů, formalizujeme tedy hospodářskou zprávu. Teoreticky to dává smysl, ale v praxi to prohloupí nedostatek eh, demokratické legitimity. Otázka na panel, zejména na pana Moskoviziho, jak nahlíží on na ten problém a eh, případné poškozování demokratických procesů či jeho svazování. Thank you. The next speaker is... Děkuji. Dalším řečníkem je pan Niseje z Riskunta Finland. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za velmi zajímavou rozpravu především po finanční krizi. Musíme revidovat základní záležitosti, vyrovnat se s výzvami, oživit ekonomiku a připravit se na případnou další krizi. A uvědomujeme si, že potřebujeme spolupráci v eurozóně a v Evropě obecně. A za tímto účelem je třeba zdůrazit některé zásady. V první řadě transparentnost to je zásadní. Nesmíme také zapomínat na správné formy řízení. Ale když hovoříme o těchto výzvách, musíme si uvědomit, že všichni musíme jednat odpovědně jako Evropa, ale také osobně. Každý musí čelit vlastní odpovědnosti, zejména finanční trhy. Domnívám se, že musíme opět zdůrazňovat otázky morálky. Byli jsme svědky znepokojivých škodlivých jevů na finančních trzích a toto chování by nemělo spochybňovat fungování Evropy. Z toho plyne má otázka, pane Moskovisi. Jak se díváte na morálku a odpovědnost? Jasná otázka. Další, pan Muresan. Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, se vyjádřit eh, k fiskální kapacitě eurozóny v souladu s tím, co eh, zaznělo z úst spolu zpravodajů Beres a BG. Děkuji za pracovní dokument. Za Evropský parlament jsme na začátku procesu, proto vyměna názorů dnes je vítaná a zpětná vazba z národních parlamentů od kolegů je pro nás zásadní koncept investic, který byl zmíněn komisařem Moskovici. Ano, investice jsou klíčové pro generování pracovních míst a růstu, ale chtěl bych říct také, že prostor pro veřejné investice je omezen. Veřejné výdaje jsou příliš velké a deficity jsou příliš vysoké v řadě států a manévrovací prostor je omezený a veřejný dluh je příliš vysoký, ne příliš nízký, takže cíle fiskální kapacity eurozóny jsou zejména vyvolat soukromé investice spíše než navýšit veřejné investice, veřejné výdaje. A pro zlepšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky, aby byla atraktivnější pro soukromé investory, to je zásadní. V souladu s tím, co řekla Pervenche Beres, konvergence v eurozóně, ano, na úrovni nejkonkurenceschopnějších ekonomik. A zlepšení konkurenceschopnosti musí být klíčovým prvkem. Proto bych si přál, abychom poctivě zhodnotili nástroje, které jsme zatím měli, jaké, jakých výsledků jsme dosáhli vynakládáním prostředků EU, jaké jsou výsledky, kterých jsme dosáhli využitím finančních nástrojů, včetně těch nejnovějších, jako je eh, Evropský fond pro strategické investice EFSI, pokud jde o vztahy členů a nečlenů eurozóny. Samozřejmě třeba zlepšit řízení eurozóny, proto také hovoříme o fiskální kapacitě a pokud jde o kondicionality této fiskální kapacity. To je centrální prvek, podle mého soudu, co se týče naš, úspěchu toho, čeho chceme dosáhnout. Tedy pokud jde o zem, eh, existují dvě kategorie. Země, které nechtějí vystoupit do eurozóny, který musí dostat ujištění v duchu ujištění pro premiéra Camerona, že tím nebudou postiženy, a země, které chtějí a přistoupí k euru, Eh, ve střednědobém výhledu 3 až 5 let a pro tyto země by měly mít právo se účastnit, finančně se zapojit a potom také využívat tedy eh, tento proces, který směřuje k fiskální kapacitě. Děkuji. Nyní zkusíme přijít s odpovědmi. Nejdříve pan Moskovisi a posléze naší dva sprajovajové, paní Beres a pan Böge. Pan Moskovici jako první. Euh, euh, Nejdříve se odrazím od analýzy potřeb a mezí, na které narážíme při definování naší ekonomické politiky a zejména rozpočtové politiky. To zdůraznila řada řečníků. Eh, pohybujeme se v kontextu, kde, jak jsem řekl, rozpočtová politika, která dlouho byla eh, politikou z důvodu nezbytné koncentrace recese, politikou neutrální. A nyní ten, to přispění je mírně pozitivní pro růst. Eh, konsolidace neskončila. Řada zemí udělala mnoho v eurozóně i mimo eurozónu. A musíme nyní čelit řadě kri- které souvisejí, jsou propojeny. Uprchlická krize, krize terorismu a této hrozby a možnost eh, Brexitu, kterou snad Evropská rada začne rozptilovat a eh, řecká krize a sociální krize, které z toho vyplývají ale Evropa je ve fázi oživení a máme nástroje, které jsme začali definovat, které nejsou jenom rozpočtové. Mám na mysli Junckerův plán, který je pokusem. Hovořil jsem uh, s Jirkem Katejnem včera a začínáme čelit um, velkému deficitu investic a můžeme právě na toto reagovat, ale existují i veřejné politiky, které budou mít velké náklady a které chceme rozvíjet. To se týk, co se týká uprchlíků, německý ministr financí Wolfgang Schäuble navrhoval daň z paliv, aby financoval, abychom takto financovali politiku eh, tedy integrace. Nemyslím si, že by to nutně musela být daň. Také jsem slyšel o obligacích a my jsme vlastně přisoudili těmto politikám určité prostředky a netýká se to úplně všech, ale chci říci, že alespoň klade správné otázky. Existuje výzva, která je náročná, trvalá a měla by, měli bychom vytvořit nástroje, které berou svou nezbytnou solidaritu. I solidaritu vůči Německu které je největší ekonomickou velmocí, ale nesmí čelit samotné tomuto nárazu. Takže máme meze rozpočtové politiky a finanční potřeby. Třetí téma, které se týká finanční kapacity a rozpočtu eurozóny. Já si, si zájmem přečtu vaši zprávu ale musíme si položit společně několik otázek. První z nich, eh, k čemu takový rozpočet? Samozřejmě, a já jsem procházel váš dokument, může mít několik funkcí. Měly by být plněny společně, anebo některé upřednostněny. Mož, alokační funkce, stabilizační funkce, můžeme mít na mysli také redistribuci. Když jsem byl ministrem financí Francie, tak jsem viděl, že ministr Padoan se také pustil do té diskuse my jsme hovořili i o minimální, tedy minimálnímu sociálnímu pojištění proti nezaměstnanosti. To je otázka, na kterou musíme reagovat. Druhá otázka je, jaký by měl být rozměr tohoto rozpočtu. A třetí, zdroje tohoto rozpočtu. My budeme moci obecně odpovědět a to říkám záměrně na této půdě, budeme muset hovořit o vlastních zdrojích. Existuje skupina na vysoké úrovni, které předsedá Mario Montik a zabývá se tímto tématem a tato otázka je eh, naléhavá. Musíme o ní jednat jak v rámci evropského rozpočtu a našich úvah, ale také v rámci úvah o rozpočtu eurozóny. A na toto téma chci zareagovat na odpověď posledního řečníka, vztah mezi zeměmi eurozóny a zeměmi mimo eurozónu. Budu se vyjadřovat opatrně, nechci se vměšovat do jednání Evropské rady, ale řekněme, dnes teď čtyři roky jako ministr financí a nyní jako komisař se účastním Rady ECOFIN a Euroskupiny. A myslím, že je nezbytné, abychom i nadále měli dobrou spolupráci mezi zeměmi eurozóny a zeměmi mimo eurozónu. Pokud je o bankovní unii, pracovali jsme společně, abychom definovali bankovní unii, která se týká zemí eurozóny, ale také se mohla dotknout zemí mimo eurozónu. A již existují mechanismy spolupráce, které je třeba respektovat. Otázka je, zda máme jít dále. A to je součástí těch témat, která budou projednávána na Evropské radě ale je třeba skutečně tu duálnost respektovat, aniž bychom kohokoliv spochybňovali. Ale to, že jsou země mimo eurozónu, nesmí bránit eurozóně, aby pokračovala ve své další integraci. A je to také záměrem pro ty země, které na tom chtějí podílet. Pokud je o demokracii, odpovědnost a morálku, o tom se zde mluvilo, chci se vrátit ke svému úvodu pokud existuje rozpočet eurozóny, pokud existuje ministerstvo financí eurozóny, budou existovat politiky, které zde budou uplatňovány, musí existovat i demokratická kontrola legitimně vykonána, vykonávána a efektivní. A to platí pro exekutivu a opakuji svůj návrh ministra financí eurozóny, což je nezbytné, pokud bude existovat rozpočet, a potom parlamentní kontrola. A to je otázka, která se vás bude všech týkat, protože dvě témata zde zaznívají. Téma Evropského parlamentu. Jean-Claude Juncker říkal, parlament eurozóny, to je Evropský parlament. Ale uvnitř Evropského parlamentu země, které mají euro, si naleznou specifickou formu organizace. A to se stalo v exekutivě a je to euroskupina. A potom eh, spolupráce s národními parlamenty. Toto fórum se může stát jednoho dne s svými organizačními kapacitami stát něčím větším, až budeme mít rozpočet eurozóny. Um, A nyní tedy buď pan Bege, anebo paní uh, Pereš. Uh, několik otázek na oba dva vás. Ano, Rychle jedna poznámka k tomu, co řekl pan komisař Moskoviči k uprchlické krizi. Článek 80 smlouvy hovoří o v případě masového přívalu uprchlíků o spravedlivém eh, rozložení břemene, včetně financování. K tomu eh, k tomu nemáme žádná prováděcí ustanovení ani rozpočtové prostředky. Uvedu následující e, příklad. Ústav pro evropské e, ekonomické studie v Mannheimu předložil výpočet, z něhož musíme e, vycházet a to, že vyřešení uprchlické krize bude stát asi 30 miliard euro, což je 0, něco HDP členských států. Pakliže to uděláme na evropské eh, úrovni, tak buď musíme ten finanční rámec revidovat, a nebo musíme tedy přikročit k tomu, co je v řadou zemí považováno za tabu. Ale bez solidárního eh, přístupu toto společně financovat a potom také zvýhodnit ty země, které nesou největší eh, břemeno. To také povede k evropské solidaritě. Je možné o něčem takovém diskutovat a dohodnout. Hovořili jsme i o nástrojích. Eh, my také musíme eh, lépe využívat stávající nástroje, nejenom hovořit o nových strukturální fondy, fondy soudržnosti, to je kondicio sine qua non, jak zde zaznělo, je důležité Především se podívat na stávající eh, nástroje, co se týče jejich účinnosti, složitosti a tak dále. Klasický eh, příklad iniciativa zaměstnanosti mládeže 6 miliard, 3 miliardy nových peněz, 3 eh, miliardy starých peněz. Ještě zatím to neprobíhá tak, jak jsme si to představovali. V čem to tedy spočívá? Měli bychom eventuálně přijít s, nějakými, no, s nějakou novou podporou, aby ta struktura začala fungovat. K tomu je potřeba vést rozbrav, rozpravu. A ještě předtím, než budeme hovořit o nových peněz, tak zcela eh, primární eh, bude také lepší zákonodárství. Děkuji a potom ještě fiskální rady. Ano, k fiskální radě tady navážu na koncept, který jsem již popsal ve svém původním vystoupení. To, že máme eh, takovýto orgán či úřad pro rozpočet, je volitelný. Dvě třetiny poslanců museli pro něj hlasovat a zvolit takto jeho členy. Je nezávislý, autonomní, stojí eh, mimo parlament a 21. Eh, října roku 2015 to bylo legálně potvrzeno a je to zároveň kontrola hospodaření veřejnými prostředky a koordinátor fiskální politiky. Tam existuje možnost eh, i jmenovat nezávislé zástupce. Tam je tou zásadní charakteristikou nezávislost tohoto orgánu, i když členové nejsou eh, nominování, jmenování nejbrž volení. A pak ještě to, co řekl komis, komisař Moskovici k eurozóně, pokud máme společný rozpočet, mělo by být i společné ministerstvo financí, ale tady musí být občané připraveni na tuto koncepci, totiž, že jak dluhy, tak přebytky ponesou společně, jinak se z toho stává eh, za čarovaný kruh a nenajdeme z něho východisko, naopak musíme k tomu přistupovat tak, aby to mělo pozitivní dopady. Děkuji. Pak ještě bych chtěla pár slov dodat paní Bere. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě telegraficky. Mám radost, že v tomto prvním kole otázek a odpovědí eh, otázka uprchlíků se stala otázkou skoro téměř eh, skoro eh, číslo jedna. Včera jsem předložila návrh, podle níž bychom měli jít v ústrety Wolfgangu Schäublemu, abychom vytvořili podmínky pro přijímání uprchlíků. To je zásadní prvek, kde Evropané a možná v první řadě členové eurozóny by měli zareagovat, protože existuje legitimní výzva k solidaritě, na kterou bychom měli odpovědět. Pokud je o specifické podmínky pro Německo, pokud je o přijímání uprchlíků, ale také co se týče solidarity na evropské úrovni. V tomto duchu bychom měli pracovat Eh, náš portugalský přítel řekl, že situace se liší v členských státech. To je přesně eh, vlastně duch eh, určitého fiskálního postoje, který existuje, a potom konkrétní aplikace v členských státech, který vy... a to je mm, třeba přesně takto aplikovat. Pokud jde o demokratickou legitimitu, Tady o to běží při této konferenci, ale také výhledově je to změna. Pokud přejdeme na rozpočet eurozóny, budeme svým způsobem eh, vlastně překračovat hranici mezi druhy. Přejdeme z koordinace k eh, otázce plnění rozpočtu a zprávy rozpočtu. A pokud je o zapojení Národního parlamentu a funkce Evropského parlamentu, tak ta povaha věcí se změní. E, k tomu, že se veřejné výdaje nemůžou zvýšit, dobře, ale nedojde k dlouhodobému oživení, i bezprostřednímu oživení, a Junckerův plán to ukazuje, bez zásahu veřejné, e, veřejných rozpočtů. A slyším zde myšlenky, že kdyby měla Evropská unie měla efektivní kapitálový trh, tak by došlo k optimalizaci alokace kapitálu, která by oživila růst. Bez veřejného impulzu a bez veřejných záruk se to nestane a tudíž je důležité to, co zde děláme a snad to vyústí v efektivní konkrétní návrhy, které umožní zlepšit pro naše spoluobčany schopnost eura poskytovat to, co něj mohou, očekávat od této jednotné měny. Děkuji. Thank you. The next... Děkuji. Další žádost o slovo přišla ze strany pana Mue z francouzské národní shromaždění. Děkuji, pane předsedo. Diskuse o koordinaci roz, ekonomické politiky a rozpočtové politiky je zásadní, pokud si přejeme, aby naše měnová unie přestala být eh, systémem z jednoho noho a měla tedy obě nohy, rozpočet. Eh, a politiky, které mohou být eh, zcela vhodné na národní úrovni, jsou nevhodné na úrovni Unie. A je to banální, když to slyšíme, ale stačí se podívat na to, co nastalo při recesi. My jsme všude uplatnili ve všech evropských zemích politiky snížení veřejného deficitu, které byly celá vhodné v té které zemi, ale když se sečetly tyto politiky, tak ten účinek byl příliš restriktivní a šli vlastně proti rychlému snižování veřejného, rozpo, veřejného deficitu, takže je potřeba koordinace. A koordinace pravidly tento problém neřeší. Musí dojít tedy eh, musí dojít politické diskusy, je třeba vysvětlovat policy mix a projednávat ho s jednotlivými státy a myšlenka Pěra Moskoviceho, tedy předkládat ten policy mix v, každých, v každém parlamentu je důležitá. Právě na této půdě je možné i zde projednávat tento policy mix, což je prostředek demokratické kontroly. A FC má zásadní význam pro řešení asymetrických eh, nárazů, ale abychom urychlili investice v období recese, které jsme zažili. Abychom čelili právě eh, účinkům recese a abychom docílili dlouhodobého efektu. Protože jsme viděli, jak recese byla drahá z hlediska investic skutečně potřebujeme pokroky na úrovni eurozóny, nemůžeme pokračovat tímto způsobem, nemůžeme pokračovat o jedné noze. Merci. Děkuji. A jako další pan Balauras z řeckého parlamentu. Perhaps my pronunciation was not correct. Mr. Balauras? pan Pala Uraz. On zde teď není. Omlouvám se. Dobře, pan Harvers eh, z Horní komory a eh, Nizozemského parlamentu. Děkuji. My při tomto zasedání hovoříme o řešení problémů, které vedly k potížím i v členských státech a v Evropě jako celku. Měli bychom hovořit o zdroji těchto problémů a řídit se radou některých agentur by mohlo i vést k těmto problémům. Je dobré, že Evropská komise teď eh, ustavila svou vlastní rozpočtovou radu. Já se chci zeptat na její formu. Ptám se pana Moskoviciho, jestli tato fiskální rada může a skutečně také bude na komisi nezávislá. A je tady také otázka složitosti rozpočtových pravidel. Tak jak, tak, jak se o tom eh, dočteme v Paktu pro růst a stabilitu. Eh, a hovoříme i o flexibilitě. Pakt eh, o stabilitě a růstu by měl být i flexibilní. Flexibilita by měla ponechat prostor pro národní interpretaci i pro výjimky a i když hovoříme o nákladech uprchlické krize, tak vidíme, že to má být výjimka, ale to neznamená, že tyto výdaje nemusíme uhradit. Znamená to, že pakt růstu a stability bude stát či padat s touto krizí automaticky by asi se na to člověk díval striktně z hlediska rozpočtu. Jak na to reaguje komise? A bulharský, eh, bulharský eh, parlament, děkuji, pane předsedo. My bychom samozřejmě rádi podpořili myšlenku harmonizace fiskální politiky a rozpočtových politik členských států. Včera jsme hovořili o možnosti harmonizovat daňové systémy a pan Moskovici řekl, že prvním pokusem by bylo harmonizovat nepřímé daně. Moje otázka zní takto. Možná, že je to lepší než harmonizace přímých daní, ale je to správný krok nebo ne? On použil zjednodušené porovnání, eh, ale i optimální eurozóna se musí vyrovnat s harmonizací eh, přímých daní, protože nepřímé daně jsou různé v různých státech. Jakým způsobem tedy využijeme tyto různé směry. A pak mám ještě otázku eh, na fiskální přebytky. Vážení kolegové, eh, o jakých fiskálních přebytcích zde je řeč? Za posledních 40 let mělo jenom Německo fiskální přebytek v roce 2015 a byl to malý přebytek, nestačil ani na vyřešení Eh, uprchlického problému. Žádná jiná země eh, fiskální přebytek nemá. Jakým způsobem tedy získat finance do toho rozpočtu, pakliže ne, nemáme fin, eh, fiskální přebytky, když k ním dojde jenom náhodou a to jenom ještě v jedné zemi. A jak čekáte, že poslanci německého parlamentu budou hlasovat pro využití jejich rozpočtového přebytku k tomu, aby zaručoval rozpočet nebo zajišťoval rozpočet jiné země, třeba Spojeného království? To znamená, že nakládání s fiskálními přebytky je potřeba aktualizovat. A znovu hovoříme-li o uprchlících, tak je potřeba, aby ty země, které se přímo podílely v Ázii a Blízkém východě a Africe, by měly větší odpovědnost, protože nestačí jen solidarita, ale i když jsou problémy. Pan Brachman z německého Bindestáku. Děkuji kolegové, kolegyně. Na úvod. Já se nevěřím, nedomnívám, že můžeme mít rozpočtové závěry, které jsou založeny na náhodě. To by nemělo demokratickou legitimitu a navíc je to pochybná koncepce. Potřebujeme pracovat na konkrétních výsledcích a to potřebujeme i při rozpočtovém plánování v celé EU. Dnes dopoledne jsem si vyslechl mnoha slova o demokratické legitimitě, ale e, to e, co se neustále objevuje v úvahách občanů v různých státech Evropě, je ani tak ne eh, komunitární povaha rozpočtování, ale spíše obecní záležitosti, regionální, případně státní záležitosti. Lidé si přejí výsledky, nepotřebují k tomu seznámení s postupy. A tam záleží na tom, že když se dohodneme na něčem v rámci smluv, například růst, zaměstnanost, tam záleží na tom, aby vše bylo dodržováno a příslušným způsobem i kontrolováno. A to už eh, otázka toho, s jakou mírou demokratické a legitimity se to odehrává, to ani tak občana nezajímá. Jeho zajímá, jakým způsobem a jak rychle vypředneme z krize, jak se poučíme z té krize a zda se něco změnilo v praxi. V tom smyslu tedy sehrává obrovskou úlohu to, jak s tím budeme nakládat, s tím, co jsme se poučili. Tady poslouchám o něco o silnější koordinaci, o finanční kontrole rozpočtu, ale otázka dodržování smluv. Čím silnější eh, dodržování smluv, čím cílenější práce, mm, tím bude větší ochota být součinným i při přenášení rozpočtových položek. Další eh, paní eh, z Portugalska. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den. Na čem zde záleží? Ehm, zejména na tom, že se společně bavíme o úloze národních parlamentů a jejich vztahu k evropským institucím. Zejména jde-li o rozpočet, rozpočtovou politiku a politiku hospodářské soutěže. Tedy nejedná se čistě o ekonomickou diskusi, ale i o politicky um, odstíň, odstíněnou diskusi. Různá opatření, o kterých se zde hovoří v kontextu šetření, se zdá nebudou oslabovat. A nyní se zdá, že chceme využívat i aspektu koordinace, ale v praxi se i ta odrazí různým způsobem na růz, situaci různých zemí. Například rozpočtová disciplína. Zcela jinak dopadá na Německo, jinak na Portugalsko. E, I z hospodářského, i finančního pohledu, ale i z politického pohledu. K tomu se tedy chci vyjádřit. Obecný názor občanů na Evropu dnes spíš vypadá tak, že jsou Evropskou unii rozčarování, nedůvěřují, e, dokonce jsou i vůči ní i nepřátelští. A to je důsledek demokratického deficitu, který nastal v některých zemích e, v důsledku určitých omezeních, e, kterým byly podrobeny. Nyní je občan víceméně trestán za svou poctivost a za to, že se snaží nějakým způsobem reagovat na realitu mm, dáváme zde e, prioritu zemím a nějakým pravidlům nad občany. Hovoříme-li o koordinaci, nesmíme zapomínat na demokracii i na občany. Pokud opravdu pro nás demokracie je živý pojem, musíme se tázat občanů, občanské společnosti a smlouvy o rozpočtování, to není v praxi žádná koordinace. Tady my nemáme co říci. Někdo to koordinuje tak, aby všichni podpořili stejnou měrou solidárně utečence a tady už znovu nemáme žádnou e, svrchovanost. Jako další pan Lois Finska máme ještě dva řečníky na seznamu z Lotyšska a z Francie a pak závěry. Kiitos herra puheenjohtaja. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že eurozóna potřebuje ekonomickou koordinaci, ale poté, co jsem vyslechl dnešní debatu a úvodní projevy, myslím, že máme problém a ten se týká dvou odlišných realit. Existuje realita na evropské úrovni a na národní úrovni a potom druhá realita a ta se týká občanů v různých členských zemí. My musíme zajistit, aby tyto dvě odlišné reality nebyly od sebe příliš vzdáleny. Jinak veškerá legitimita pro rozhodování eh, bude paralizována. Nemohu tedy eh, podpořit prezentované eh, nápady na ministra financí eurozóny anebo vlastní rozpočet eurozóny. Měli bychom spíše zdůrazňovat koordinaci, ale také vlastní odpovědnost členských států za jejich vlastní ekonomiku. Tato vlastní ekonomika by byla erodována, kdybychom přistoupili eh, ke společnému lhu, eh, dluhu. Piměnos z Lotyšska. Já mám dvě otázky. První se týká transparentnosti finančního sektoru. Jak se vyjádříte eh, k, eh, tedy k tomu, že eh, stav finančního odvětví v USA je lepší než v Evropě? Toto je možné si veřejně zkontrolovat zatímco v Evropě se tyto údaje nesmějí zveřejňovat. Za druhé, když hovoříme o rozpočtové politice a rozpočtové koordinaci, rád bych využil této vzácné příležitosti a položil otázku komisaři pro eh, ekonomické záležitosti. Eh, eh, systémová krize, krize bank byla u krize a šlo o ne, než šlo o nadměrný vlastně soukromý dluh eh, podniků a domácností. Nešlo ani tolik o eh, předvídatelnost veřejného sektoru. Mohl by pan eh, Moskovici ke konci našeho zasedání říci, jak zabránit tomu vzniku tohoto soukromého dluhu, který by mohl vést k další takové dluhové bublině? Děkuji. Poslední otázka od paní Luva Ží z Francie. Merci. Euh, Děkuji, pane předsedo. Tato rozprava mi zajímavá. Chci zareagovat na svrchovanost národních parlamentů. Pane komisaři Moskovici, vy jste připomněl eh, dodržování výsad členských států a jejich svrchovanost. To je klíčový prvek. A vedle toho dnes zaznělo, že existuje poptávka po konvergenci na všech úrovních ekonomické, fiskální, sociální. Vy jste o tom také mluvil, když jste zmínil diskuse o pojištění proti nezaměstnanosti. A pokud jde o snahu některých členských států bojovat s agresivními fiskálními metodami a zneužívání předběžných daňových opatření, a rozšíření eh, mechanismu proti daňovým únikům. Je tu, je tu tedy snaha o konvergenci na všech úrovních. A vyvstává skutečná otázka, zda je možné zachovat eh, tuto, tento pár eh, svrchovanost státu a konvergenci na všech úrovních. Druhou část tohoto páru nebude třeba upřednostnit jednoho člena této dvojice abychom mohli jít ku předu v situaci, která je rovnovážná, nejednoduchá. A chtěla bych také říci, že partnerství a koordinace mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty jsou každopádně určujícím prvkem, abychom směřovali právě k tomuto páru, k této dvojici. Uh, uh, Děkuji. Mám zde ještě závěrečnou žádost o slovo a Eh, už chci zároveň připravit panelisty na to, že budou mít pouhé dvě minuty eh, na odpověď, abychom skončili do čtvrt na dvě. Eh, poslední se vyjádří pan Carillo z Itálie. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se ještě chtěl vrátit k otázce těch fiskálních rad takováto rada, či spíše ta e, Evropská fiskální rada bude mít předsedu, čtyři členy a pak e, bude moci rozhodovat e, více méně pro potřeby Evropské komise jednomyslně a pokud se to nepovede, tak tam bude jednoduchá většina. Prostou většina tam si myslím, by se mělo zohledňovat i subjektivní aspekty každého rozhodnutí. To směrem panu komisaři rozhodnutí. Já tedy bych rád věděl, do jaké míry budou ta rozhodnutí objektivní a jakou měrou se tam odrazí osobnost člena eh, této fiskální rady a do jaké míry i případné eh, vstupy ze strany členských států. Možná bychom zde mohli uplatnit více eh, toho istalského přístupu. Eh, my sestavujeme eh, fiskální radu za součinnosti Evropské, tedy italského parlamentu a snažíme se mít objektivní kritéria a tady nevím, zda je tady moudré, že komise bude členy té fiskální rady jmenovat. Nevím, zda by nebylo lepší, aby národní parlamenty, případně i tato Evropská sněmovna, být zapojeny jak do pracovní metody, tak i do složení, určení složení té fiskální rady. A pak ještě k odměňování členů tohoto orgánu. Počítá se už s nějakou koncepcí v této oblasti? Zabýval se tím i Evropský parlament, tím, že vznikají dodatečné náklady? Pan Moskovi si závěrečné pozná. Za dvě minuty to asi nestihnu. Když mi dáte trošku více času, tak toho nezneužiju. První otázka. Polysimix. Polysimix eurozóny dnes je zhruba přizpůsoben a souvisí to s dluhem. O tom jsme mluvili. Dnes máme globální příspěvek, který je neutrální, mírně pozitivní po fázi, kde veřejný dluh narostl o 30 od krize a kdy deficity a obsluha dluhu byly strašným zatížením pro veřejné finance, veřejné politiky, ale to je diskuse, kterou musíme vést. A pokud je o dluh, tak jak u veřejného, tak u soukromého dluhu, je to zásadní výzva pro naše ekonomické politiky budoucnosti. Nemyslím si sám za sebe, že jsme svědky eh, vytváření bublin, které předjímaly krizi v roce 2008. Vytvořili jsme nástroje v bankovní unii, které umožní větší odolnost našeho bankovního systému. Nicméně se domnívám, že v tomto policy mixu musíme zamezit všemu, co by naznačovalo návrat dozadu k škrtům, které omezují růst a zase všemu, co by znamenalo opouštění pravidel, což by znamenalo znovu připravit faktory včerejší krize. Naše ekonomiky eh, prochází oživením, naše bankovní a finanční systémy jsou odolnější, ale to vše je zranitelné. A vy sami jste svědky volatility, ve které se dnes pohybujeme. Pokud jde o fiskální harmonizaci, jenom jedno slovo, je to žádoucí, ale obtížné, pokud je o pravidlo jednomyslnosti ve fiskální oblasti, ale naše komise chce postoupit ku předu v řadě oblastí a budeme potřebovat eh, podporu Evropského parlamentu i národních parlamentů, boj s daňovými uniky a daňovými podvody. A tady jsem předložil ambiciozní balíček, který začal být projednává na radu ECOFIN. Pokud je o transparentnost, myšlenka CBCR, mám zde e, své představy, ale třeba vést tuto diskusi do hloubky. DPH, povedeme diskusi v komisi, abychom směřovali k definitivnímu režimu DPH, který také umožní e, Um, ukončit podvody, omezit podvody na DPH, ale také to bude v kompetenci nadále v členských států. Musíme stanovit rámec. A my nemáme přehnané ambice, ale pokud bude třeba harmonizace, tak vzejde z členských států. My chceme efektivní zdanění, což znamená, že nadnárodní podniky budou konečně tedy platit daně tam, kde generují zisk a bohatství dvě drobnosti ještě. Fiscal Board, ano, je, musí být nezávislý, musí se vyjadřovat ex ante ke globální situaci eurozóny a ex post k situaci jednotlivých členských států. Otázka jmenování bude rozhodující a nesmí bránit komisi, aby mohla pracovat a budou bez zbytku uplatňovat své výsady, zejména u rozpočtového dohledu, ale ty rady jsou cené a Kompetentnost, nezávislost, to je klíčové. Poslední věc, paní Luvaží k svrchovanosti a konvergenci. V zásadě to je zrod Evropské unie a její definice. My jsme sloučili národní státy, vytvořili jsme jejich federaci a směřujeme k tomu, co nás spojuje. A budeme potřebovat k tomu národní parlamenty i Evropský parlament. A stále častěji pohromadě. Ve zprávě pěti předsedů jsme změnili pokrok v oblasti ekonomické a měnové unie. První je fiscal board a druhá fáze, ta je nejambicioznější, to je řízení a demokracie. Je to na konec roku 2017 naplánováno a já vás mohu vyzvat jako poslance, abyste nečekali na rok 2017, abyste o tom demokraticky diskutovali. To je vaše výsada. Není jenom exekutiva ministři a předsedové vlád. Ne, diskuse o ekonomické a měnové unii nemůže čekat na konec cyklu, kdy budou volby ve Francii, v Německu, britské referendum. Je třeba začít o tom jednat hned. A já se velmi rád této diskuse zúčastním. Next speaker is uh, Mr. Berger. Dále pan Berger. Děkuji. portugalská kolegyně ještě jednou hovořila o solidaritě. Záchranný deštník eh, představuje obrovskou solidaritu. A nezapomínejme na, na to, že máme-li finanční rámec 900 miliard euro 2014 až 2020, kdy se přes strukturální fondy rozdělí 330 milionů euro a, a také další, celkem asi celkem těch 960 miliard pomohou regiony a to i e, v mém regionu na severu Německa. To je veliká společná solidarita, která pomůže konkurenceschopnosti, změně struktur a e, budoucnost začíná vždy e, doma. Ten, kdo udělá domácí úkoly, má nárok na solidaritu. A když předtím padla otázka na kapacitu a na Eh, finanční eh, přebyt, přebytky. V Německu máme dluhovou eh, brzdu, máme pevné podmínky a jinak by národní solidarita utrpěla. A když vlastně se podíváme na to, jak členské státy spravují své rozpočty v dobré době a Eh, vlastně si nenaspořili na špatné doby a potom mají před sebou složitou situaci, tak potom na konci této debaty by mělo vyplynout to, že každý by měl sám přispět. Podívejme se do těch pracovních dokumentů, aby měl tedy nějaké rezervy pro problémy do budoucna. Musíme hovořit o tom, jestli to jde, jestli to nejde, nebo jestli je nějaké lepší řešení a jinak jsem pro subsidiaritu, politickou, ekonomickou soutěž na jednotném trhu i pro Evropskou unii, eh, protože nějaká jednotná betonová struktura nebude nikdy fungovat. Ale co se týče rozvoje eh, a ideologie plně suverénních národních států, tady, Evrop, tady by Evropská Eh, unie nemohla úspěšně vytvořit, eh, vytvořit tedy eh, bankovní unii. Děkuji za tuto diskusi. Reimer Berge i já cítíme, jak je to cené. Je to skutečně pro vás určité, určitá výsada, že to máte jako že ten dokument máte dopředu, ale o této otázce můžeme jednat pouze pokud v každém národním parlamentu a zde v Evropském parlamentu budeme schopni definovat eh, rámec eh, demokratické legitimity, kde půjdeme ku předu v oblasti fiskální kapacity, rozpočtové kapacity eh, eurozóny. Já jsem to připomněla, toto téma je na stole od práce McDougala v 70. letech. Je samozřejmě třeba se na to podívat znovu podle krizí, které jsme zažili v eurozóně, a které musíme ještě zvládat, jak to bylo připomenuto, pokud jde o nezbytnou solidaritu okolo eh, například eh, přijímání uprchlíků. Děkuji vám za vaše příspěvky a uvidíme se příště. Mr. Boča. Sí. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já uzavřu tím, že navážu na některé návrhy, které jsme vyslechli. Nezapomínejme, že všichni budeme zaujati dvěma důležitými událostmi. Aktualizací strategie 2020, která musí vycházet z dosažených výsledků a také vzít v úvahu, co nezafungovalo. Byli jsme zklamáni, co se týče tvorby pracovních míst a snižování chudoby. Na druhou stranu fiskální kompakt a jeho zapracování do evropského práva je příležitostí, jak se eh, detailně zamyslet nad makroekonomickými pravidly a reálnou ekonomikou. Tyto dvě klíčové události budou pro nás příležitostí, jak zvážit, jestli bychom stávající pravidla měli ještě doladit, protože potřebujeme také správně aplikovat již stávající úpravu co se týče makroekonomických nerovnovách. Neměli bychom také přehlížet, přehlížet také přebytky veřejných účtů. Než dám slovo panu Artuji, aby uzavřel naše zasedání, ještě eh, logisticky my eh, po obědě eh, začneme 12.40 ve 13.45, tedy těchto 15 minut přidáme pan Artvi. Děkuji. Jsme tedy na závěru a já mám radost této diskuse, která byla bohatá. My jsme se vystavili značnému riziku, když jsme rozhodli, že dáme Evropskou unii měnu, euro. A ta měna je sirotkem, který nemá stát. A mysleli jsme si, že to vyřešíme definováním eh, takovým pravidlem o spoluvlastnictví. Ale viděli jsme dobře, že nejsme schopni eh, trestat přestupky a vládnutí pravidly ukázalo se meze při řecké krizi a úroveň růstu v eurozóně není uspokojivý. Tedy jsme svědky masové nezaměstnanosti. Takže jde o formu řízení. Eurozóna zavádí specifickou solidaritu. Když bylo třeba, aby kapitál měl, eh, měl příslušné záruky, tak to vlastně za to se zaručovali členové eurozóny. A eh, už jsme to řekli, dochází k pokusům o polysimix, ale dochází také k značnému pokroku a k rozdílům v pokroku. Legitimit, demokratická legitima může být kompenzována vytvořením eh, skupiny pro dohled, kde budou parlamenty národní Evropský parlament. A chci říci, že článek 13 eh, Fiskal Compactu nám dává podstatný prostor, který musíme obsadit. Pokud je o rozpočet eurozóny, pane komisaři, parlament eh, se chopil iniciativy, připravujeme zprávu a já se připojuji k vašemu vyjádření. Je to velmi naléhavé, takže buďme odvážní a když se podívám na průzkumy veřejného mínění, tak Evropané, Evropanům eh, záleží na euru a občané členů eurozóny očekávají významné zlepšení řízení eurozóny. Takže bychom je neměli zklamat. Děkuji.